Těším se na další spolupráci v této důležité věci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Kolegové, rozprava je uzavřena. A jako v předchozích případech, hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je zpráva paní Westphal, demokratické změny a jejich důsledky pro politiku soudržnosti. A já předávám slovo paní Westphal. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Demografické změny jsou jedním z megatémat naší doby. Například v Německu proti pro toto. Každé, každá druhá holčička, která se nyní v Německu narodí, se dožije pravděpodobně 100 let, má 13 letá dcera z toho má obrovskou radost. Ovšem politika musí samozřejmě přesně na tuto skutečnost zareagovat, vyvodit závěry a vytvořit politické rámcové podmínky. Má zpráva, o které budeme zítra hlasovat, se zabývá s těmito závěry a rámcovými podmínkami. Nejde o sociální témata, jako je například důchod. Eh, to není v kompetentnosti našeho výboru REGI. Jde o otázku, jakým způsobem, nebo co může učinit politika soudržnosti a jakým způsobem můžeme evropskou politickou soudržnosti budoucí utvářet tak, aby dokázala odpovědět na důležité otázky. Zcela konkrétně budu jmenovat čtyři oblasti, které zmiňuje v naší zprávě. Za prvé, nejdříve je nutné abychom posílili evropskou politiku soudržnosti a více ji zaměřili na problémy demografických změn. V rámci strategie EU 2020 a také v rámci legislativních návrhů demokratické demografické změny hrají do jisté míry důležitou úlohu. Nyní je důležité, abychom při realizaci zohlednili to a zaměřili se na to, aby to téma i nadále zůstalo tématem, kterému se budeme věnovat. Druhá věc, oblast infrastruktury. Potřebujeme eh, infrastrukturu, která bude vstřícná vůči seniorům, abychom zamezili sociálnímu vyloučení. K tomu patří například přístupnost veřejných budov, anebo také se to týká dalších osob, například rodin s malými dětmi, či lidé, lidi s postižením, které z toho budou mít také jaksi užitek. Dále je důležité, abychom oblasti, kde dochází k odlivu obyvatelstva, učinili zajímavějším, zejména pro malé pro mladé rodiny. Další věc, rodiny, třetí oblast. V Evropě žijí stále starší lidé a je důležité, aby regionální politika na to reagovala. E, tím mám na mysli například podporu tzv. vícegeneračních domů, ale také e, fondy, e, jako je ESF a Evropský fond pro regionální rozvoj a její využívání v oblasti sociálních služeb a péče v oblastech, kde dochází k odlivu odlivatelstva, je důležité, aby tam existovalo existovaly zařízení, které pečují o děti během celého dne. Bohužel většina výboru se postavila proti požadavku, aby péče o dítě byla nabízena zdarma. Já bych si bývala přála, aby byl výbor v této oblasti jako ambicionější. A druhá věc, zaměstnanost. Je nutné, abychom bojovali proti nezaměstnanosti žen. Máme zde generaci malých žen, která je nejlépe vzdělanou generací žen v Evropě. Pokud tyto ženy nedostanou žádnou příležitost, tak si takzvaně sami vyrábíme nedostatek odborných sil. Dále je důležité, abychom využívali vědomosti a zkušenosti starých lidí a to v mnohem větší míře než do posud. I zde je důležité, aby v regionech pro toto byly vytvořeny odpovídající struktury. Milí kolegové, myslím, že se všichni shodneme na tomto. Je třeba, abychom ak- zaujali aktivní postoj k demokratickým změnám, abychom je takzvaně nespravovali. Evropská regionální politika k tomu může velice přispět. Děkuji všem kolegům a kolegyním ve výboru, kteří se podíleli na vypracování této zprávy. Byla to dlouhá cesta. A Myslím, že někdo dokonce přitom i zestárl a myslím, že jeden kolega či kolegyně dokonce odešli do důchodu, ale musím říct, že ta práce se vyplatila, vypracovali jsme dobrou zprávu a já doufám, že zítra tuto zprávu plénum přijme velkou většinou. Děkuji. Děkuji, paní Westfál. A nyní spontánní řečníci. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Demografická změna má dvě příčiny. Lidé se dožívají vyššího věku a rodí se málo dětí. Tato zpráva řeší potřeby stárnoucí generace a jen okrajově připomíná opatření, která by pomohla zvýšit porodnost. V regionech, které se vyprazňují, představují vícedětné rodiny cenný kapitál. Nicméně zpráva navrhuje opatření, která robinu rozdíjejí. Rozbíjejí celodenní zařízení pro péči o děti anebo zvyšování nesmyslných kvót pro zaměstnanost žen. Výbor pro práva žen navrhl, aby do zprávy byl zahrnut také požadavek ocenit neviditelnou práci žen při péči o členy rodiny, o domácnost a o výchu a vzdělávání dětí. Navrhli jsme, aby Eurostat přeskoumal význam rodiny pro politiku soudržnosti. Chtěli jsme, aby tato zpráva uznala neplacenou práci žen při výpočtu nemocenského pojištění a důchodu, Žádné z těchto doporučení bohužel neprošlo a proto mi zpráva někde připadá jako sociální inženýrství. Děkuji. Dám slovo paní Prendergast. Madame Prendergast. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Demokratická změna v EU je fakt a do budoucna je klíčovou prioritou přizpůsobení se této změně. Demografické změny eh, vyvolává nízká porodnost a stárnoucí populace a také migrační eh, vzorce a přesun obyvatel z venkova do měst. Toto jsou změny, které přináší celou řadu výzev, ale také příležitostí. Musíme zajistit, že budeme schopni tyto výzvy řešit a že využijeme tyto příležitosti. Členské státy mohou využít strukturální fondy, aby zpracovaly strategie pro zprávu demografických změn. Musíme zajistit, že budeme mít aktuální informace o demografických změnách v našich členských státech, zejména v rámci jednotlivých regionů v našich státech. Tyto informace pak můžeme využít, abychom nově rozdělili strukturální fondy do těch oblastí, kde je nejvíc potřebují. Jde o bydlení, sociální začlenění starších osob, a rozhodně třeba i v Irsku nebo v jiných zemích to musí být priorita. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji vám, paní Prendegast, a nyní dávám slovo panu Batonovi. Um- předsedo, demografie, to je fascinující téma, myslím, a e, po těch velkých historických Eh, změnách a eh, v jejich pozadí vlastně jsou demografické problémy, protože my také jsme zavřeli eh, demografické demografickou explozi, když Tony Blair nastoupil, tak my jsme měli asi 58 milionů a nyní je to eh, více než, je to 62,4 milionů a stávající trendy jsou takové, že asi to bude až 70 milionů v roce 2030 a poté eh, eh, další spirála se ještě roztočí, takže to je neudržitelný růst populace kvůli migraci a migrantům. Není nic špatného na tom, abychom měli tedy udržitelnou migraci, ale my máme asi milion obyvatel, o kterých se zvýší populace o čtyř, za každé 4-5 roky, takže vlastně tím jsme více e, zalidněná než, e, země než třeba Japonsko nebo Indie. Takže je třeba lépe proto kontrolovat imigrační e, politiku a naše hranice. Děkuji pane předsedo. Evropská společnost eh, čelí mnohým výzvám, které se budou ještě prohlubovat v příštích desetiletích. Eh, očekávaná délka života je něco, co mě těší v EU, ale vzhledem k nízké porodnosti bude třeba přehodnotit národní politiky, a to především v oblasti zdravotnictví, eh, důchodu, podpory rodiny a mezigenerační solidarity. Mě překvapuje, že autoři nejsou schopni podpořit úplné rodiny rodiny složené z otce matky, protože je na slunce jasné, že právě tam se rodí více dětí než v neúplných rodinách nebo v jiných podobných svazcích. Konkrétní opatření budou eh, uplatňována v evropských regionech a v obcích, městách, městech, které budou muset řešit nové úkoly, ale i příležitosti. Proto je třeba vést diskuzi o demografických změnách a nejnovějších trendech na úrovni regionální a místní, protože je žádoucí využívat mm, prostředky politiky soudržnosti v souladu s těmito ukazateli. Děkuji. Já tež děkujem a předávám slovo paní Najte. Děkuji Já děkuji a děkuji také zpravodajce za výbornou zprávu a za konstruktivní práci. Já jsem byla stínovou zpravodajkou. Populace Evropy stárne. Komise poukazuje na význam demokratických změn. Tyto změny představují jak hrozbu, tak příležitost a programové období od roku 2007 do roku 2014 zahrnuje plány členských států. Členské státy chtějí využít strukturální fondy a proto je strukturální politika v podstatě takovým prvotním nástrojem pro řešení demografických změn. Potřebujeme větší flexibilitu. Měli bychom také zapojit místní komunity do rozhodování o politice soudržnosti. Je to komplexní téma a potřebujeme vyváženější přístup. Musíme zvážit také otázku mladých lidí a rodin. Zpráva se zaměřuje na prevenci, ale tato opatření je nutné uplatňovat flexibilním způsobem. V budoucnu budeme muset přehodnotit systém důchodového zabezpečení, který byl účinný anebo vhodný v době, kdy byly demokratické trendy jiné. Mnohokrát děkuji Politika soudržnosti Evropské unie musí odrážet současný stav budoucí vývoj v Unii, aby byla efektivní. A proto velmi vítám zprávu kolegyně Vesfála z vlastního podnětu. Evropské obyvatelstvo stárne, průměrná délka života roste a porodnost klesá. Demografická změna je často vnímána jako problém. Může však vést k novým výzvám v nových regionech Evropské unie. Regiony a města potřebují vlastní iniciativy a strategie. Musí se však usměrnit a koordinovat. Regionální politika je klíčovým nástrojem pro řešení demokratické změny. A proto souhlasím s návrhem reformy strukturální politiky, kde považují za důležité vytvoření sociální infrastruktury a pomoc stárnoucí populaci. Vítám samozřejmě i plány městského rozvoje, strategii péče o každou generaci. Důležitá je odpovídající podpora dětí a mládeže, střední generace a rodin i starších osob a zajištění aktivní účasti v životě společnosti. Také je nutné soustředit se na zranitelnější část populace, na děti, mladé absolventy škol, nezaměstnané ženy, chudé, přistěhovalce a starší osoby. Aby byla takováto politika účinná, je samozřejmě nutná koordinace orgánů na všech úrovních. Děkuji. A tež děkujem. And the last speaker in this round. A poslední v tomto kole pan Sikiersky. Demografické změny jsou problém, který se týká mnoha zemí a mnoha regionů. Máme nízkou míru porodnosti v Evropské unii. Na druhou stranu máme mnoho migrace. Přicházejí, migrují tedy zejména mladí lidé z venkovských oblastí do velkých metropolí. Paní zpravodajka je toho názoru, že strukturální politika může nějakým způsobem čelit těm výzvám, které se pojí s demografickými změnami. Ona tam vyjmenovává šest priorit ve své zprávě, já se soustředím na tři. Je třeba, byly strukturální fondy lépe přizpůsobeny na uh, Eh, výzvy, které sebou přinášejí demografické změny. Rozdělení eh, prostředků ze strukturálních fondů musí tedy i zohlednit i aspekt demografických změn. Dále paní zpravodajka říká, že zde existují výzvy jak pro města, tak pro venkovské oblasti. Samozřejmě musíme se postarat o to, aby nedocházelo k jakémusi úprku obyvatelstva, tedy zvenkova směrem do měst. Dále je nutné, aby města byla atraktivnější. Je třeba, abychom měli i struktury ve městech, které budou přívětivé vůči rodinám, například lepší městskou dopravu. A dalším důležitým faktorem je to, aby ženy byly více zaměstnané, ale pak samozřejmě potřebujeme odpovědící struktury, které je podpoří. Děkuji a nyní dávám slovo komisař Dalimu, aby shrnul debatu. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji paní Vestálové za tuto zprávu. Tato zpráva představuje cený příspěvek pro činnost Evropské komise. Jak zpráva uznává, v Evropě jsou velké rozdíly v demografických trendech, v tom, jak to bude postupovat v jednotlivých regionech. A proto nemáme jeden recept pro všechny. Politika soudržnosti už dnes podporuje demokratickou změnu prostřednictvím takových kroků, jako je aktivní politika na trhu práce, investice do podnikání, modernizace sociální a zdravotní infrastruktury, školky, bydlení a také podpora pro hospodářskou a sociální integraci přistěhovalců a menšin. Regionální reakce na demografickou změnu by měla řešit nadcházející výzvy na základě integrovaného přístupu. Legislativní balíček pro politiku soudržnosti na období 2014 až 2020, který komise schválila 6. října, bude představovat rámec pro financování celé řady různých investic, které mají řešit demokratickou změnu. A v tomto ohledu už komise Eh, přijala několik společných ustanovení pro tři fondy, které jsou zahrnuté do tohoto balíčku. Je to Evropský fond regionálního rozvoje, Evropský sociální fond a Evropský fond soudržnosti. Ustanovení, která se týkají místního rozvoje a integrované územní investice a udržitelného městského rozvoje, eh, přinesou další flexibilitu a dodatečné možnosti pro financování opatření, která pomáhají řešit demokratickou změnu na regionální a místní úrovni. Pro udržitelnost evropské společnosti je zásadní aktivní a zdravé stárnutí. Abychom mohli čelit dalším demokratickým změnám, které znamenají další stárnutí populace, EU musí omezit rozdíly z hlediska zdraví a musí přispět k tomu, aby se vylepšil přístup ke zdravotním službám. Komise teď pracuje na společném strategickém rámci, který bude pokrývat tyto tři fondy. Bude tam také patřit Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský rybářský fond. V tomto rámci se budou odrážet cíle strategie EU 2020 a e, zahrne klíčové kroky, které podpoří jednotlivé fondy. Budou se tam řešit více rozměrné aspekty demografické změny a určíme, jakým způsobem mohou ty jednotlivé fondy lépe spolupracovat. Děkuji, pane komisaři. To byla zpráva paní Westfálové a hlasovat o ní budeme zítra ve 12. A můžeme se pustit do posledního bodu na dnešním pořadu jednání, to je zpráva pana Simona, pravidla státní podpory pro služby obecného hospodářského zájmu.